Good afternoon, colleagues. Dobré odpoledne, kolegové. Dovolte mi, abych vás přivítala na odpoledním zasedání. Jmenuji se Dita Charancová, jsem místo předsedkyni parlamentu, která je pověřena vztahy s národními parlamenty, takže vás zde srdečně vítám a jsem ráda, že mohu spolu předsedat našemu odpolednímu zasedání. Jako dalšího spolupředsedu zde vítám pana Gordana eh, Marase, který je eh, mým spolupředsedou z chorvatského parlamentu. Jak víte, tak eh, toto zasedání meziparlamentní konference se zaměřuje na schopnosti a pracovní místa pro inkluzivní růst, co se můžeme naučit ze zkušeností ostatních. Pokud víte, tak adaptabilita a přizpůsobivost pracovní síly měnícím se podmínkám, především v souvislosti s digitalizací, je dlouhodobou prioritou Evropské unie a Evropského parlamentu. Po plynulém funkčním období Evropský parlament přijal několik usnesení, především pokud o konkurenceschopný pracovní trh v 21. století nebo agendu nové schopnosti pro Evropu. Tam jsme usilovali o zlepšování rozvíjení schopností pro práci a pro život a zdůrazňovali jsme význam školení a vzdělávání, především profesního vzdělávání, odborného vzdělávání a celoživotního vzdělávání. Jak také víte, vzdělávání je většinou národní kompetenci. a proto si myslím, že je zásadní pro Evropský parlament a další evropské instituce, aby získávali názory poslanců národních parlamentů, abychom mohli zajistit, že naše evropské politiky budou doplňovat národní akční plány a že vám můžeme poskytnout podporu tam, kde to bude nutné, abyste se mohli přizpůsobit měnícímu se světu. Po této krátké úvodní řeči bych ráda předala slovo svému spolupředsedovi panu Marasovi. Děkuji. Paní místo předsedkyně Charancová, vážení kolegové ze všech evropských zemí, poslanci Evropského parlamentu, doufám, že dnes povedeme obohacující diskuse na toto velmi důležité téma. Myslím, že všichni vědí, že dovednosti a pracovní místa pro Růst, to je velmi důle, pro inkluzivní růst jsou důležitým tématem v Evropské unii a je mým potěšením představit prvního řečníka z Evropské komise. Je to komisař pro zaměstnanost a sociální práva, pan Nikolas Schmidt. Máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Vážený pane předsedo, Vážení poslanci, Dovednosti hrají důležitou roli při zajišťování udržitelného a inkluzivního růstu v kontextu zelené a digitální transformace. A musím říci, že toto setkání nastává ve velmi klíčovém okamžiku, protože dnes dopoledne komise přijala několik důležitých strategií, strategii pro digitální rozvoj v Evropské unii, bílou knihu o umělé inteligenci a dokument o osobních údajích. Takže to je právě ten nejvhodnější okamžik, abychom diskutovali o schopnostech a dovednostech, protože ve všech těchto důležitých oblastech sehrávají dovednosti zásadní roli. Digitální transformace bude úspěšná pouze v případě, že budeme schopni lidi připravit na tuto digitální revoluci. Takže to je dobře zvolené téma ve správnou chvíli. A proto zároveň hodně pracujeme na digitální transformaci a chceme posílit už od samého počátku mandátu této komise naši agendu pro rozvoj dovedností. To se také odráží v tom, že je to první princip Evropského pilíře sociálních práv. Evropa čelí velkým nedostatkům, pokud jde o dovednosti. Více než 20 dospělých Evropanů nemá odpovídající úroveň vzdělanosti a gramotnosti, pokud jde o digitální dovednosti. 90 pracovních míst dnes vyžaduje určitou úroveň digitálních schopností a znalostí a stejně tak i zapojení do společnosti jako takové robotizace, digitální ekonomika elektronické služby, umělá inteligence, to vše vyžaduje pracovní sílu s odpovídajícími dovednostmi. Podle indexu komise v oblasti eh, digitální agendy 43% evropské populace mělo nedostatečnou úroveň digitálních schopností a 70%, 17% nemělo vůbec žádné tyto schopnosti. Eh, tito dospělí jsou ohrožení, ohrožení nezaměstnaností a jejich eh, Zaměstnanost eh, mezi lety 2014 a 2016 eh, kleslo o 10%, ale lidem eh, chybí i další schopnosti a pokud nebudou mít ty základní digitální schopnosti, tak už nebudou moci interreagovat s dalšími subjekty v každodenním životě, od bydlení přes nakupování. Je to také ekonomická a sociální dovednost. Potřebujeme investovat do dovedností, abychom zůstali konkurenceschopní. Takové tendence, jako je digitalizace, automatizace, umělá inteligence a bezuhlíková ekonomika budou vyžadovat aktivity ve všech eh, hospodářských odvětvích, od zemědělství přes průmysl po služby, aby se přizpůsobili nové dovednosti asi polovina pracovní síly se bude muset v příštích pěti letech zásadně přeškolit. A to je také velká výzva pro malé a střední podniky. Protože na ty také velmi dopadá tato digitální transformace a 79 malých a středních podniků jasně prohlásilo, že potřebují alespoň základní digitální dovednosti a že základní problém pro ně, pro přeškolení pracovní síly jsou finanční náklady. Takže vidíme, že ta výzva je velmi obrovská. Lidé už eh, nemají jedno pracovní místo na celý život, eh, často jich vystřídají až deset, takže náš trh práce je charakterizován velkou mobilitou. A aby se z mobility stala příležitost pro každého, tak musíme zajistit, že lidé také budou mít pocit bezpečí. A bezpečí znamená, že v průběhu těch eh, přechodů eh, jim bude poskytnuta podpora. A jedna důležitá věc je dovednost, dovednosti a druhá věc, jak bude zajištěn jejich příjem. A třetí věc, určitě potřebují nějaké vedení, protože je snadné někomu říci, musíš změnit práci, musíš získat eh, nové dovednosti, musíš se přeškolit nebo proškolit, ale aby byli ti lidé úspěšní, tak často potřebují určité vedení. Evropa musí posílit agendu pro dovednosti na základě nové politické vize, která staví jednotlivce do centra zájmu a přitom zdůrazňuje kolektivní zodpovědnost všech zúčastněných stran. Proto chceme posílit agendu pro dovednosti a musíme to udělat na evropské úrovni, ale především to musíme udělat také s členskými státy a především s firmami a sociálními partnery. Sdělení v tomto směru bude přijato eh, v březnu. Aktualizovaná agenda pro dovednosti má tři hlavní cíle. Za prvé, vést pracující k tomu, aby se proškolovali a přeškolovali, zvyšovali své schopnosti. Za druhé, aby také firmy se zavázaly k tomu, že budou mít strategii rozvoje schopností své pracovní síly. To obsahuje také finanční závazky. A za třetí, abychom byli úspěšní, musíme implementovat celou řadu klíčových kroků, které směřují k těm tolik potřebným změnám. A když hovoříme o změnách, tak musíme také pracovat na tom, aby mentalita lidí se změnila. Protože, jak jsem říkala, to přeškolování a získávání nových schopností, to není nějaká překážka. To je skutečná příležitost, jak se mění trh práce, jak se mění eh, jednotlivá zaměstnání, tak to může být také šance pro lidi, protože tato nová pracovní místa budou méně obtížná, tyto nové práce budou méně komplikované než eh, předchozí březnu také předložíme návrh doporučení Rady. K odbornému vzdělávání modernizuje se evropská politika tím, že se propojí na digitální a zelenou transformaci. Klíčovým prvkem je posílení mobility při vzdělávání. Chceme také zvýšit financování Erasmu a posílit celoživotní dimenzi vzdělávání. Naší společnou ambicí je zhodnotit tento vývoj, nebo tedy eh, odborné vzdělávání. Musíme dobře pochopit, eh, jaké jsou stávající potřeby dovedností a jaké budou potřebné v budoucnosti. Proto se musíme zaměřit na prognózy do budoucna a musíme zajistit, že tyto informace budou lépe rozšířeny po celé Evropě. Aby se rozvíjely tyto schopnosti, tak si musíme také uvědomit, eh, že Spousta lidí rozvíjí své schopnosti také při dobrovolné práci. Tyto schopnosti a dovednosti nejsou často dostatečně uznávány a nemohou být dobře využity. To je tedy demence, na kterou se musíme také zaměřit. Musíme lépe podporovat jednotlivce, aby se tedy zapojili do toho procesu potvrzení. Musí tam být zajištěna technická pomoc, coaching a finanční pomoc jednotlivcům, aby se zlepšilo uznávání jejich cenných schopností, které by neměly Eh, přijít v A Potřebujeme evropské prostředky k tomu, abychom to mohli podpořit. Už teď máme dobré příklady z některých zemí, které rozvíjejí svou politiku dovedností a upravují tuto politiku na míru a za podpory z ESF některé země už reformovaly své odborné učňovské vzdělávání a své kvalifikace. Na závěr chci říci, že efektivní kroky musí být podniknuty na všech stranách a aby tomu tak bylo, EU musí investovat e, na úrovni, na celoevropské úrovni, ale také na národní úrovni. Komise je připravena poskytnout členským státům podporu, aby zaměřili konkrétně ty investice a aby pracovali s odpovídající strategií pro dovednosti. Já upřímně doufám, že v diskuzích, které povedeme, Zaznějí tato slova, která potom předáte svým národním parlamentům, protože je zodpovědností národních států, aby se z této dovednostní strategie stal úspěch. Děkuji. Thank you very much. Děkuji, děkuji, děkuji, pane Šmite, za, vaší, za váš příspěvek a rád bych vyjádřil potěšení nad tím, že jste s námi byl včera i dnes, včera na výborech a teď bych rád předal slovo paní Kiloninen z Finska. Je místo předsedkyní výboru GRAN ve finském parlamentu a paní Kiloninen, tímto vám dávám slovo. Prosím, máte slovo. Děkuji. Dámy a pánové, v první řadě bych ráda poděkovala všem organizátorům za zorganizování tohoto setkání. Chci říci, že je pro mě potěšením, že mohu zde s vámi se podělit o nějaké zkušenosti s Finska. Myslím si, že to bude dobrý, dobré východisko pro další rozpravu. Ano, v tuto chvíli se nacházíme v době průmyslové revoluce, revoluce, která je charakterizovaná hlavně procesem digitalizace, globalizací a také rozvojem zelených ekologických environmentálních politik. To znamená, v tuto chvíli má máme nové politiky, které se mají zaměřit právě na klimatické změny a na snížení negativních dopadů. Digitalizace má zlepšit ten náš život v mnoha oblastech života, včetně tedy v oblasti vzdělání. Ano, myslím si, že můžeme v tuto chvíli říci, že i ty nejmenší firmy v dnešní době mohou pokrýt celosvětový trh ale na druhou stranu nebo nevýhodou eh, tohoto rozvoje je možná ztráta těch takzvaných tradičních pracovních míst. Lidé začínají mít strach o to, že přijdou o svá tradiční pracovní místa, že budou úplně bez práce. A teď jakým způsobem se s tím popasovat? To bude hodně záviset na tom, jak budou vypadat naše vzdělávací systémy, protože ty musí zajistit to, aby lidé měli dostatečné dovednosti v průběhu celého svého života života. Musíme se podívat na odvětví služeb, dopravy, stavebnictví a dalších. A co je třeba pozměnit v našich vzdělávacích systémech. Ano, samozřejmě, samozřejmě, že budou existovat eh, profese, ale jaké profese? Je náš vzdělávací systém dostatečně otevřený a flexibilní na to, aby se byl schopný přizpůsobit těm změnám? My musíme být připraveni. Já doufám, že um, budete mít všichni čas na to podívat se na webové stránky finského parlamentu, také na práci výboru Grant z, eh, na výbor Grant a na této stránce najdete více jak 200 nových profesí, které by měly vzniknout do budoucna. Jsou součástí zprávy, která je opravdu dejperoucí a otevře vám oči určitě vznikne nových, více nových pracovních míst v porovnání s těmi, které zaniknou. Technologie, jako obvykle, je prostě rychlejší, je rychlejší než eh, reakce nás politiků a ve chvíli, kdy ta zpráva, kterou tam naleznete, byla dokončena, tak už vlastně se situace změnila. Vše se zrychluje rok od roku. Nový výzkum se velmi rychle stává zastaralým. To znamená, že naši politici jsou v podstatě vyzýváni k tomu, aby byli do budoucna ještě odvážnější, kurážnější nejdůležitější, aby přispěli k opravdu k funkčnímu vzdělávacímu systému, který bude reagovat na potřeby světa a hlavně potřeby pracovního světa. Ve chvíli, kdy přichází něco nového, tak většinou to nejtěžší je změnit právě mentalitu, mentalitu nebo eh, vzorce myšlení, což je i pro nás politiky to nejsložitější, protože my jsme vždy konali tak jako dnes a proto se ptáme, proč je třeba pozměnit naše chování. Takže co je třeba pozměnit a co musíme udělat ve Finsku. Rozhodně budeme potřebovat více kratších kurzů šitých na míru právě pro dospělé. A mm, to i pro dospělé, které, kteří jsou v tuto chvíli zaměstnáni v odvětvích, která prochází průmyslovou revolucí. To znamená více kurzů pro ženy a muže, kteří potřebují někde získat nové dovednosti. Potřebujeme také změnit finanční systém podpory pro to, aby vzdělávací systém byl pozměněn rozumným a inteligentním způsobem. Takže co potřebujeme? Potřebujeme něco nového, co povede k dobrým výsledkům na pracovním trhu. Potřebujeme lepší lepší vzdělání pro všechny. Ale musí to být vzdělání, které bude zohledňovat potřeby a to i potřeby průmyslového světa. Musíme udělat všechno pro to, aby existoval silný mechanismus, který bude zohledňovat potřebu těchto nových dovedností a bude se to tedy vše odrážet také v nových politikách, abychom věděli, co je třeba udělat a co budeme potřebovat. Budeme potřebovat v každém případě lepší poradenské systémy, potřebujeme také jednotné kontaktní místo, potřebujeme také jednodušší přístup a jednodušší informační systémy na pracovním trhu. Například tím mám na mysli i různé informační informační portály, školení online, prostě místa, kde lidé získají informace, které potřebují rychlým a jednoduchým způsobem. Studia a mm, odborné vzdělání pro lepší řízení a to potřebujeme na všech úrovních. I lídři musí být připraveni na budoucí vývoj. Potřebujeme také delší období pro politiky, proto aby měli čas na dobrou analýzu, kterou musí provádět společně se všemi zúčastněnými aktéry, včetně neziskových organizací. Musíme se tedy také podívat na to, jak přistupovat k našim mladým, mladým lidem. Musíme udělat všechno pro to, aby naše společnost byla inkluzivní. Naše vláda nedávno sdělila, že bude měnit systém vzdělávání pro nejmladší. Díky této změně se zjednoduší přístup ke střednímu odbornému vzdělávání, které donedávna nebylo přístupné těm nejslabším. A tady jde o boj s nerovnostmi, které nacházíme právě v oblasti přístupu ke vzdělávání. Myslím si, že tady je to správné místo, kde bych měla skončit svůj projev a proto bych byla velmi ráda, abychom opravdu v rámci této rozpravy se podělili o to nejdůležitější, abychom se ponaučili. Proč bychom měli všichni dělat stejné chyby? Poučme se, naučme se od zkušeností dalších. Eh, vyprávějme si příběhy úspěchu. Třeba se nám podaří je skopírovat také do života naší společnosti. Ano, budoucnost je velmi blízko, ale podívejte se, i ty základní věci budou vždy potřebné. A my přežijeme všechny změny ve chvíli, kdy budeme připraveni jednat společně a rozumně v Evropské unii i na úrovni našich národních států. Děkuji. Děkuji vám, paní Kilonen. A dalším řečníkem je pan Ante Babič z chorvatského eh, parlamentu a je eh, členem eh, výboru pro práci, důchodové systémy a sociální partnerství. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. A děkuji, paní eh, Charanzová, místo předsedkyně Evropského parlamentu, eh, vážení eh, poslanci, dámy a pánové, já budu pokračovat dále v chorvačtině, což je moje mateřština. Já bych nyní chtěl pohovořit o tom tak důležitém tématu, a to jsou dovednosti. A pracovní místa, která jsou potřeba pro to, abychom měli udržitelný růst v naší ekonomice v této době, kterou zažíváme, kdy musíme čelit tolika výzvám. Dynamický technologický rozvoj, globalizace, demografické změny, stárnutí populace, to jsou některé sociální aspekty, eh, které mají také vliv na pracovní trh. Zažíváme novou dobu, potřebujeme nové technologie, nové metody, máme internet, robotiku, eh, umělá inteligence, virtuální realita a tak dále. Proto ty základy světa se mění a také se mění eh, naše pracovní prostředí, naše pracovní vztahy a mění se veřejný i soukromý sektor. Tento proces v Evropě a v Chorvatsku vidíme, že je potřeba získat nové dovednosti ve všech odvětvích hospodářství. Eh, kromě formálního vzdělávání pracovní trh si žádá jiné dovednosti, digitální gramotnost a další konkrétní dovednosti, o kterých hovořil pan komisař Schmidt. Pracovní síla, která bude konkurenceschopná a ta může zaručit produktivitu a růst. Proto si myslím, že je zásadní zvýšit investice do e, kvalitního vzdělávání, protože politika pracovního trhu, stejně tak jako e, pracovní orientace jsou základem pro to, aby se dalo čelit dnešním výzvám a budoucím. Prvním krokem v tomto smyslu by bylo zaručit vzdělávací systém, který je orientován na ta pracovní místa, která nejsou pokryta a také ta pracovní místa, která se budou nejvíce rozvíjet, tak jako tam hovořila finská kolegyně. V tomto smyslu je velmi eh, důležité, aby se eh, spojil eh, pracovní trh a vzdělávací systém, rovněž integrace zaměstnavatelů a sociálních partnerů při uplatňování těchto politik. V rámci kontextu hospodářského rozvoje musíme rychle umět reagovat na výzvy. A proto je zcela zásadní celoživotní vzdělávání a dosažení dovedností, které jsou potřebné, abychom se přizpůsobili změnám, protože eh, pouze eh, kontinuální zvyšování dovedností eh, zajistí zaměstnanost. Ve Chorvatsku celoživotní vzdělávání a systémy rekvalifikace jsou roztříštěné. Různé aktivity se překrývaly a existovala nedostatečná koordinace mezi jednotlivými individuálními systémy v rámci rámci vzdělávání a pracovního trhu. Proto jsme vytvořili eh, fórum pro celoživotní vzdělávání a pro rekvalifikaci. Součástí jsou státní úřady jako ministerstva, agentury a na druhé straně jsou tam sociální partneři, obchodní komory, komory odborové svazy, svazy zaměstnavatelů a další eh, prvky, jako například univerzity. Jedná se o to, abychom podpořili celoživotní vzdělávání a přeškolování, což by bylo součástí toho životně důležitého vzdělávání a zaměstnanosti. Já jsem velmi rád, že toto fórum dosáhlo uznání na evropské úrovni a získali jsme tedy punc osvědčeného postupu. Ještě eh, kromě celoživotního vzdělávání je důležité také investovat do eh, udržitelných eh, pracovních míst. Vlastně je potřeba v podnicích toto podporovat a je potřeba investovat do dovedností pro mladé lidi a pro starší spoluobčany, kteří ať už pracují, či jsou nezaměstnaní, kteří čelí e, těmto tak strašně rychlým změnám v naší společnosti. Potom, pokud jde o demografické ukazatele. Ve světle tohoto všeho vidíme, že Evropa stárne a proto Evropská unie se musí více soustředit na starší pracovníky, musíme rozvíjet jejich dovednosti a musíme podpořit podnikatele, aby je zachovali eh, v pracovním trhu a aby využili jejich potenciálu jakožto mentorů pro budoucí generace. V tomto smyslu v Chorvatsku nemáme dobré zkušenosti. A proto jsme změnili eh, náš eh, důchodový zákon tak, aby Eh, ti lidé, kteří odešli do důchodu, aby se mohli vrátit do eh, pracovního procesu, pokud si to tak přejí. Je důležité eh, mít eh, politiky pro eh, rekvalifikaci a pro dodatečné vzdělávání v rámci práce. A to musí být odpovědností všech stran, které se zúčastní tohoto procesu. Veřejné subjekty, zaměstnavatele, zaměstnanci a také Evropská komise, tak jako tam hovořil pan komisař Schmidt. Musím říci, že pokud jde o přizpůsobení vzdělávacího systému a pokud jde o vzdělávací program, který zohlední potřeby pracovního trhu, stejně tak jako vhodné financování, tak to je zcela zásadní ve veřejném sektoru. V tomto smyslu chorvatské předsednictví vítá iniciativu Evropské komise ohledně aktualizace agendy dovedností pro Evropu a také opatření ohledně posílení záruky pro mladé. To je věc, o které jsme hovořili včera. My voláme po inovativních řešeních, která pomůžou osobám všech věkových kategorií, tak aby měli kontrolu nad svojí kariérou. My jakožto nový členský stát si myslíme, že záruka pro mladé a iniciativy jsou důležité pro určitá odvětví, pokud chceme vytvářet různé politiky. A budu končit tím, že řeknu, že na evropské úrovni je potřeba eh, počítat s kontinuálním úsilím ze strany všech členských států, pokud je o budoucí pracovní trh a také, co se týče posouzení současných dovedností a pokud jde o naplánování budoucích, tak abychom měli zaručenou eh, profesní kariéru eh, v budoucnosti pro všechny, pro mladé i pro starší a musíme je podpořit vhodným způsobem prostřednictvím takovéhoto vzdělávání, tak abychom využili jejich šancí a tak, aby pracovní místa byla kvalitnější nebo aby se změnilo pracovní místo. Děkuji. Uh, Děkuji, pane Babiči. A jako poslední paní Claudia Miller eh, z německého parlamentu je členkou výboru pro hospodářské záležitosti a energetiku. Paní Miller, máte slovo. Začal. Děkuji, pane předsedo, paní místo předsedkyně, děkuji za to, že mi dáváte možnost zde promluvit, ale ještě proto, aby se nic nestratilo v překladu, tak přejdu do Němčiny. Dámy a pánové, dovolte mi prosím, abych začala s takovou úvodním připomínkou. Ve chvíli, kdy se sjednotilo Německo, tak to bylo pro mnohé lidi opravdu velká změna, která měla dopad ne pouze na společenskou situaci, ale také na situaci na pracovním trhu. Mnoha těch, mnoho těch profesí, která vlastně přišla, byla zcela neznámá a spousta tradičních profesí zanikla. To znamená, že vznikla, zcela, vznikla velká potřeba pro další dalš, po dalším vzdělávání. A ne všichni to zvládli. Ty změny, které před námi stojí, nejsou tak bezprostřední. My už o ně dlouho víme, mají co dočení s digitalizací, s klimatickými změnami a mají co dočení také s demografickými změnami. My tyto změny vnímáme a i díky tomu jsme schopni náš systém vzdělávání formálního i neformálního i odborného přizpůsobit. V Německu nicméně to vnímání odborného vzdělávání je velmi odlišné. Dvě třetiny odborného vzdělávání probíhají eh, v podnicích, to znamená, eh, jsou organizovány a financovány také podniky. Samozřejmě pro velké podniky a firmy je to jednodušší než pro ty menší a střední podniky. Pro některé malé podniky je to obrovitánská výzva. I když oni všichni vnímají tu potřebu, tak velmi často je pro ně velmi těžké toto vzdělávání zaplatit. I formální a neformální vzdělávání má samozřejmě velký vliv na dnešní situaci. 68% lidí po studiu dále pokračuje odborným vzděláváním. A v podstatě tady hovoříme, že 46% e, mají tedy odborné vzdělávání a pouze 34% lidí končí své vzdělávání bez jakéhokoliv odborného vzdělání. Teď bych možná ještě řekla jednu věc k německému vzdělávacímu systému. Vzdělání, za vzdělání jsou zodpovědné jednotlivé spolkové země, to znamená, jedná se o velmi fragmentovaný systém, který má různé náklady v různých spolkových státech. I v některých spolkových státech e, jsou některé vzdělávací programy eh, bezplatné, v jiných státech se musí platit, v některých státech máme i třeba duální vzdělávání a dokonce i co se týče jaksi odměňování, E, nebo financování, tak e, ta situace je velmi odlišná. To znamená, ta otázka tady vyvstává, jakým způsobem zajistíme to, aby všichni, všichni měli přístup ke vzdělání i k odbornému vzdělávání. Hmm, teprve nedávno jsme v rámci poslanecké sněmovny odsouhlasili tedy ten současný vzhled eh, vzdělávání. To znamená, že jsme se rozhodli, že státní stipendia BAföG budou poskytována nepouze studentům vysokých škol, ale i těm, kteří se rozhodnou proto jít cestou, pro, cestou odborného vzdělávání. To znamená, že je třeba udělat všechno pro to, aby i ti, kteří se rozhodnou, že půjdou cestou odborného vzdělávání, tak budou moci učit učinit, aniž by museli eh, trpět nějakými základními materiálními, ehm, materiálním nedostatkem. Ano, hovořili jsme tady o tom takzvaném one-stop shopu v oblasti vzdělávání. I to my považujeme za zajímavou myšlenku. Hlavně eh, chci říci, že pro ty, kteří tedy v tuto chvíli jsou nezaměstnaní, tak pro ty něco takového máme. Na pracovních úřadech v podstatě máme takové kontaktní místo, které zprostředkovává eh, další vzdělávání nezaměstnaným. Ale jak říkám, je to možnost pouze pro ty, kteří jsou právě aktuálně nezaměstnaní. Eh, a jakým způsobem se tedy podívat také na to, jak zprostředkovat odborné vzdělávání těm, kteří mají práci, nicméně se chtějí dále vzdělávat. V podstatě jak bojovat proti té stigmatizaci těch, kteří v podstatě se chtějí dále vzdělávat, aby na ně nebylo pohlíženo jaksi z vrchu. Například eh, musíme udělat všechno pro to, aby existovaly možnosti takzvané vzdělávací dovolené, aby byla součástí eh, pracovní smlouvy, tak, aby samozřejmě se zajistilo, že tedy eh, pracovník se bude moci vzdělávat, ale aby zároveň z toho něco měl i zaměstnavatel. Zároveň, když tedy budeme hovořit o těchto bodech, a bylo to už také zmíněno, podívat se tedy na ty profesní, na ta profesní odvětví nebo na to, zdali tedy ta současná výuka odpovídá potřebám současného pracovního trhu. To znamená, je možné, že se v tuto chvíli vyučí něco, co už je vlastně zastaralé, co už nebudeme vůbec potřebovat. Velmi se mi líbilo to, co řekla moje finská kolegyně v souvislosti s inkluzivitou. Ano, to je také něco, na co se musíme zaměřit, otevřít oči, opravdu ustoupit od toho klasického přístupu toho zaměstnance a zaměstnavatele, prostě všechny zapojit do toho systému daleko více inkluzivně. A mluvím o tom vždy, když eh, hovořím veřejně, myslím si, že se musíme otevřít daleko více také ženám i tady musíme udělat všechno pro to, aby nedocházelo k tomu, že prostě polovina obyvatelstva bude nedostatečně zohledňována, protože pokud by to tak mělo pokračovat i nadále, tak nic nevyřešíme. I dnes, i dnes dopoledne jsme to už zmínili. Ty kroky musíme učinit nyní, hned a ruku v ruce s našimi obyvateli, protože pokud tak neučiníme, bude to mít velmi problematické dopady nejen pro nás, ale pro všechny lidi. Ve chvíli, kdy lidé budou mít pocit, že nemají šanci v novém světě, tak eh, rozhodně nebudou podporovat eh, nás. A proto jim musíme tu šanci dát, hlavně prostřednictvím nového vzdělávacího systému odborného vzdělávání. Miller. Děkuji, paní Miller. A nyní budeme mít výměnu názorů mezi členy nebo tedy poslanci národních parlamentů a Evropského parlamentu. A teď dám slovo místo předsedkyni Charancové, aby pokračovala. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane Marasi. Děkuji všem panelistům za úvodní slovo. Jsem si jistá, že to vyvolalo spoustu reakcí. Než eh, zahájíme debatu, tak vám eh, připomenu, jak to funguje. Můžete použít své modré karty, pokud se chcete přihlásit o slovo. Já zajistím, aby se mohlo účastnit eh, maximální množství, ale připomínám, že byste se měli omezit maximálně na tři minuty ve svém vystoupení. A první řečník na mém seznamu je pan Petry z Německa. Prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát, paní místo předsedkyně, za to, že jste mi udělala slovo. Já jsem z německého regionu Sárska. Má to co dočiní samozřejmě s Montánskou unii. Všichni víme, o čem tedy ta historie je. Jde o dlouhodobý úkol vzdělávat se a přizpůsobovat se nové situaci. Nicméně ta čísla, která zmínila paní Miller velmi podobná i u nás eh, v Sársku. A například ty nerovnosti mezi pohlavími, tak to je zcela, zcela viditelné. Když se podíváte například na důchody, ženy, na důchody žen a mužů eh, v naší spolkové zemi, no tak samozřejmě je, jsou na tom ženy daleko hůře. Celoživotní vzdělávání je zcela nezbytné opatření. Pracovní svět se velmi zásadně mění, to je jasné a ti, kteří jsou z mého regionu, si toho jsou velmi dobře vědomi. Moc dobře víme, jak ta situace vypadala po druhé světová, světové válce, vlastně odklonění se od uhlí a ocely a celospolečenská změna, to je něco, čím jsme si museli všichni projít. To znamená, v zájmu zaměstnavatelů musí rozhodně být to, aby jejich zaměstnanci dostávali dostatečně odpovídající nabídky. Hodně to souvisí tedy i na kolektivních vyjednáváních, která v Německu probíhají na všech úrovních. I v rámci politické debaty zazněl v poslední době jeden návrh mé strany sociální demokracie a vlastně Hovoří se v tomto návrhu o to, toho, aby vlastně každý pracovník, každý zaměstnanec měl právo na 12 dní eh, dalšího odborného vzdělávání za rok. Myslím si, že to je něco, co zcela odpovídá odpovědnosti a povinnosti zaměstnavatelům. Myslím si, že tady je to i na státu, aby zřídil nebo nastavil dostatečně dobré rámcové podmínky pro to, aby k něčemu takovému mohlo docházet, aby se zajistila rovnost mezi všemi zaměstnanci i mezi ženami a muži. To je něco, co by si já myslím mohlo být eh, projednáno i na evropské úrovni. Myslím si, že bychom se měli tady pobavit o možnosti vytvoření nějakého takového evropského rámce, aby právě takovéto návrhy mohly být prováděny. Myslím si, že Evropská komise s něčím takovým podobným rozhodně do budoucna přijde. Thank you very much. Děkuji, pane Petry. A dalším řečníkem je pan Starovič ze Slovenska. Děkuji za slovo. Budu mluvit slovinsky což je jazyk, kterým hovoří 2 miliony lidí. Dobré odpoledne všem. Jsem velmi rád, že jednou z priorit nové komise je právě rozvoj Evropského pilíře sociálních práv a tím dosáhneme spravedlivější a solidárnější Evropy a také integrovanější společnosti. Rád bych také hovořil o důležitosti sociální složky v našem hospodářském modelu. Jedná se o posílení našeho regionu, nejsilnějšího regionu na světě v rámci udržitelného ekologického rozvoje. V tomto smyslu hraje důležitou roli také OECD, protože vede nový přístup k ekonomickým výzvám a ten umožňuje využít vědecké údaje, které nám pomohou pochopit eh, trh práce v tak složitém období, jako je toto. Potřebujeme nové přístupy a potřebujeme zapomenout na ty staré, potřebujeme nové modely, nové definice při tvorbě politiky, jejíž středem a těžištěm bude občan a jeho blahobyt. Pak je zde Strategie inteligentních údajů, to je velmi důležité pro inovaci v so- ve veřejném sektoru a také proto, aby se eh, vytvořil rámec eh, pro udržitelný a inkluzivní růst. Naše země Slovinsko tyto programy samozřejmě podporuje také předseda skupině přátel tohoto programu. My v naší zemi někdy máme problémy s tím, když máme dát práci lidem se zvláštními potřebami. Musíme tuto situaci zlepšit. Musíme posílit schopnosti a dovednosti. A proto potřebujeme trh, ale mysleli jsme si, že ten trh dokáže všechno sám řídit a regulovat, ale tak to není. To je chybná domněnka. A já v 90. letech jsem už eh, načrtnul plány tohoto druhu, ale tehdy mě řekli, že to nebylo nutné a nebylo to vhodné. Důležité je zkoumat, zkoumat v našich institucích i v našich systémech eh, možnosti reálných řešení. Řešení, která nám umožní efektivnější působení sociálních institucí a tím pádem také větší stabilitu Evropy. 75 dětí, které dnes chodí do školy, tak když dokončí školu, tak budou dělat práci, kterou dnes ještě neznáme. Děkuji. Thank you very much. Děkuji, pane Staroviči. A dalším řečníkem je paní Kretu eh, z Rumunska, prosím. Děkuji, pane předsedo vážení poslanci. Já si myslím, že je velmi důležité poučit se eh, z našich eh, zájemných zkušeností. Já se ale bojím, že eh, nyní jsme v takovém historickém momentu, kdy zažíváme věci, které jsme předtím nikdy nezažili. Průmyslová revoluce prochází přes obchodní odvětví bez nás či s námi. V obchodním sektoru není taková starost o důchodový systém, o sociální zabezpečení, rozpočtové zdroje, financování, vzdělávání či zachování soukromí. To není jejich povinnost, to je naše povinnost. V Unii neexistuje žádná digitální svrchovanosti, kteří kontrolují servery, tak můžou kontrolovat naše mysli. A to už jsme zažili eh, během eh, voleb do parlamentu či během referent. Roboti a počítače eh, můžou nahrazovat stále více aktivit, které tradičně vykonával člověk. Naše systémy sociálního zabezpečení se zakládaly na předpokladu, že každý bude mít stabilní, dlouhotrvající práci a že instituce budou moci schromažďovat peníze a že budeme mít hranice pro kapitál. Ale digitální realita je zcela jiná. E, potřebujeme nová inovační opatření a potřebujeme globální pravidla a daně tak abychom se pohybovali v prostředí bez hranic a potřebujeme pravomoci, abychom mohli vymáhat tyto předpisy a vymáhat daně a potřebujeme také politickou vůli. A ta politická vůle stále chybí, potom potřebujeme mít tomu také potřebné schopnosti a to tady také chybí. A musíme mít také na zřeteli že ta kontrola není vždy účinná, ale mohli bychom začít s tím, že zmocníme občany vzdělávání, vzdělávání, vzdělávání, tak jak tady bylo řečeno. A netýká se to pouze dětí, netýká se to pouze mladých. Celoživotní vzdělávání, tak aby, se lid, aby lidé vydrželi, aby se přizpůsobili, aby uh, mohli mít práci a mít eh, nezávislou práci. To je nejefektivnější opatření i z politického hlediska, z ekonomického. Ale toto opatření si žádá změnit priority, eh, pokud jde o výdaje z rozpočtu. A dnes, ne za 10 či 20 let. Děkuji. Děkuji. A dalším řečníkem je paní Makar z Chorvatska. Prosím. Eh, děkuji vám paní předsedající. Chtěla bych pozdravit eh, všechny přítomné kolegy. Všichni jsme si vědomi toho, že evropský průmysl musí být konkurenceschopný v této digitální revoluci. Eh, Rozvoj digitálních dovedností v případě mnoha osob umožňuje vstup do té digitální ekonomiky. Jednotný digitální trh v Evropě se nemůže vhodně rozvinout, zatímco bude nedostatek digitálních dovedností. Je potřeba podporovat tyto dovednosti. To povede k zaměstnanosti a e, bude to znamenat příležitosti pro všechny občany EU. Ale Nedostatek těchto dovedností už brzdí inovaci a růst Evropy. Musíme překonat tyto překážky, musíme umožnit a dosáhnout toho, aby Evropané měli ta pracovní místa, která si zaslouží. Musíme dát šanci našim podnikům aby využili talent, který existuje v digitálním světě. Problém je ale v tom, že v Evropě nemáme dostatek pracovníků, kteří by byli dobře proškoleni eh, pro digitální svět a proto nemůžeme eh, za, eh, zaručit pokrytí digitálních dovedností ve všech odvětvích. Mladí od 15 do 34 let vidíme, že představují pouze 20 občanů Unie. A zároveň jsme svědkem toho, eh, že jiné věkové kategorie, které jsou na pracovním trhu, tak mají pouze základní digitální dovednosti. A mm, já si myslím, že nemůžeme jenom počítat s tím, že mladí eh, budou zaměstnáni v digitálním eh, sektoru. Musíme ale i mladým pomáhat pomocí různých stipendií a vzdělávacích programů. Musíme rovněž podporovat eh, přeškolování a musíme využít eh, nástrojů, které máme pro podporu digitálních dovedností a musíme informovat o jejich významu tak abychom měli eh, více zaměstnanosti, být více konkurenceschopní a být součástí společnosti. Musím také říci, že pracovní místa, která eh, souvisí s eh, komunikacemi, tak musí nabízet možnosti mužům i ženám. Už jsme tady slyšeli o tom, že ženy mají problémy se svými mzdy, platami a potom i s důchody. Potřebujeme mít také flexibilnější pracovní dobu dobu, tak abychom mohli dosáhnout sladění rodinného a pracovního života. A závěrem chci říci, že digitalizace a automatizace pracovních procesů vyžaduje nové dovednosti, protože to nám zajistí pokrok a zaměstnanost ve veřejném i v soukromém sektoru. Děkuji. Chvala lípo. Děkuji. A Kudra Kukuma je další řečnicí a je z Kypru. Thank you very much. Eh, děkuji. Eh, co se týče situace kyperských pracovníků, ta je znepokojivá a odráží to neoliberální politiky v Evropě eh, Eh, práce na dobu určitou to převažuje. Trh je neregulován. Většina pracovníků není pokryta kolektivními smlouvami a kyperští pracovníci musí vycestovávat z Kypru a hledat práci jinde. Stát, který chrání, se oslabil a důchodci a jiné zranitelné komunity jsou na tom ještě hůře. Proto e, potřebujeme ukazatele v rámci sociálního pilíře, protože tím pádem budeme vidět, e, kdo žije na hranici chudoby nebo pod hranicí chudoby. Také díky tomu budeme vidět, kdo je mimo vzdělávací cykly či mimo pracovní trh. A také jsme svědkem toho, že je e, velký počet e, pracovníků, kteří sice pracují, ale jsou chudí. Já si myslím, že minimální e, mzda to je dvojsečná zbraň. Mohl by to být trojský kůň pro likvidaci kolektivních smluv a tam se váže vlastně mzda na konkurenceschopnost a z toho plyne můj dotaz. Co chceme? Konkurenceschopnost anebo eh, důstojnou kvalitu života pracovníků? Potřebujeme také regulační rámec pro nové druhy pracovních míst, tak aby v případě pracovníků se museli uplatňovat kolektivní smlouvy, aby existovaly také minimální podmínky pro ty, kteří nejsou pokryty kolektivními smlouvami. A zároveň je potřeba zaručit sociální zabezpečení. Potřebujeme také mechanismy dohledu. To je nezbytná podmínka pro to, abychom měli eh, důstojná pracovní místa, kde se bude respektovat pracovní právo. A ještě bych chtěla vyjádřit svou obavu po tom, co jsem si vyslechla, to, co říkal pan komisář a ostatní hosté. Vy říkáte, že nebude práce na celý život v budoucnosti a že někdo třeba změní práci desetkrát za celý svůj život. A hovoříte také o důchodcích, kteří se vrátí na pracovní trh. A samozřejmě to znamená, že e, věk odchodu do důchodu se bude neustále zvyšovat. Také jsme si e, vyslechli to, že se tady hovořilo o celoživotním vzdělávání a hovořilo se o různých podrobnostech. Ano, e, to je v pořádku, celoživotní vzdělávání. E, to je něco, co už existovalo ve starodávném Řecku, ve starověkém Řecku, ale jedna věc je celoživotní vzdělávání a druhá věc je, že celý život musíte měnit pracovní místa. Thank you very much. The next Děkuji. Dalším řečníkem je pan Tušek z Chorvatska. Prosím, máte slovo. Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, vážení kolegové, když hovoříme o tak důležitém tématu, o těchto výzvách, na něž narážejí mladí na trhu práce, nesmíme zapomínat, že Evropa čelí velké demografické krizi. Každá nová generace je o 25 méně početná než ta předcházející z demografického pohledu. A je pravda, že na trhu práce je mnohdy těžké sladit profesní a soukromý život. V některých zemích se pracuje i v neděli, ale když v neděli jsou školky zavřené, tak co s tím uděláte? A když hovoříme o těch školkách a jeslích, tak máme velké problémy s tím, že by školky byly otevřené po celou dobu, kdy je rodič v práci a to vyvolává také diskriminaci na základě pohlaví, protože ženy často volí takovou práci, která jim umožňuje starat se o děti a to je vylučuje z jistých typů práce. A pracující, nebo tedy Zaměstnavatele často nemají zájem dát práci někomu, kdo má děti, protože je zde velká nezaměstnanost a je snadnější najít někoho, kdo děti nemá. Je třeba, aby se lidé uvědomovali, aby se zaměstnavatele uvědomovali, že je nutno mít eh, možnost sladit eh, profesní a soukromý život. Musíme zachovat porodnost do budoucna a podniky musí přijmout opatření v tomto smyslu, například umožnit eh, flexibilní pracovní úvazky, práci z domova a tak dále. Musíme také mít financování z evropských fondů, které umožní zahrnout tato opatření, která pomohou hlavně mladým rodinám. Děkuji. Chvala Liepo. And... Děkuji. A další řečnici je paní Sikut z Estonska. Máte slovo. Děkuji. Nepochybně předpokládání, jaké schopnosti budou potřebné, online kurzy, snadný přístup, kurzy na míru, uznávání schopností získaných v životě a při dobrovolné práci mimo akademické kruhy. To všechno umožní usnadnit eh, tu transformaci, kterou potřebujeme. Transformaci, která nás eh, dovede do zelené a digitální budoucnosti. Ale zdůraznila bych potřebu pracovat eh, na mentalitě lidí. Jak říkal komisař Schmidt, vidíme, že to přeškolování a získávání nových schopností, to je příležitost. Příležitost pro lidi, pokud jde o práci a příjem. Ale vzhledem k tomu, že lidé s vyšším vzděláním jsou eh, pravděpodobně, nebo je u nich pravděpodobnější, že se zapojí do celoživotního vzdělávání než lidé s nižším vzděláním, musíme lépe pochopit eh, jejich eh, překážky a problémy, abychom je přivedli k těmto celoživotně vzdělávacím programům. Například v Estonsku jsme provedli analýzu která se zaměřovala na to, že lidé bez nějaké formální kvalifikace také získávají nové schopnosti. Například v práci, učí se od svých rodičů nebo se učí sami ale nevnímají se jako studenti. Sami sebe nevidí jako studenty. A všechny kampaně, které jsou formovány tak, že se říká, pojďte studovat sem, získejte nové schopnosti, pojďte se k nám vzdělávat, tak se o to vůbec nezajímají, protože mají pocit, že oni nejsou cílem takovýchto programů, mají negativní zkušenosti ze školy a s učením, takže potřebujeme nový přístup k tomu, abychom eh, přivedli ty lidi, kteří nejvíce potřebují tuto rekvalifikaci, těmto kurzům, abychom jim ukázali, že i když jejich minulé zkušenosti mohou být negativní, neznamená to, že nejsou schopni získávat nové dovednosti nebo že ty programy jim nejsou určeny. Takže pracujme také na mentalitě lidí, a tím se dostaneme také k tomu, že budeme mít inteligentnější a digitálně vzdělanou pracovní sílu. Děkuji. Děkuji. A další řečník je pan Piris ze Španělska. Gracias, señora presidenta. Hablo en... Děkuji, budu mluvit španělsky. Mám dvě děti, 8 a 12 let a jsem přesvědčen, že když začnou pracovat, a, tak to rozhodně nebude práce, která teď existuje. Jsem přesvědčen, že když hovoří o tradiční profesi jako o své budoucnosti, tak oni to zatím neví, neví, co budou dělat, protože budou dělat něco, co zatím neexistuje. Když se dnes odpoledne nastolila tato otázka, jak nastavíme, jak přizpůsobíme vzdělávací systémy dynamickému světa, světu práce, to je podle mě klíčová otázka. Byly zde předneseny různé odpovědi, například pobídky k tomu, aby lidé eh, začali se začlenovat do eh, pracovního systému. Já si myslím, že důležité je také duální odborné vzdělávání, aby mladí neměli pouze teoretické vzdělávání, které jim dá nové dovednosti, ale také, když se budou vzdělávat teoreticky, aby zároveň byli schopni mít kontakt s reálným pracovním světem a ověřit si v praxi všechno to, co se učí. To už jsme říkali v Extremaduře v roce 2014, není to nic nového, funguje to dobře. Jsem ze Španělska, kde máme největší nezaměstnanost v Evropě, především u mladých lidí. Ale statistiky říkají, že máme nejlépe vzdělanou mladou generaci v naší historii. Takže je to takový rozpor mezi tím, co hledají zaměstnavatele a mezi tím, co naši mladí studují a mohou nabídnout. Máme možná nejvzdělanější mladé, ale v dovednostech, které podniky nehledají. Robotika, blockchain, 4G, eh, 5G a Čtvrtá revoluce už je tady, takže my musíme být schopni do vzdělávání našich mladých začlenit koncepty, které jim pomohou do budoucna a musíme je široce rozvíjet. Naše výzva ve Španělsku i v Evropě je vzdělávat v těchto nástrojích naše mladé a dát jim schopnosti, aby byly atraktivní pro firmy z celého světa, aby pokračovaly také v evropských programech, aby jazyky byly důležité v jejich vzdělávání. Jak jsem říkal na začátku, naše děti budou pracovat profesích, které si zatím ani nedokážeme připravit a tedy představit. abychom je na to připravili, tak musíme být odvážní, musíme jim pomoci eh, vstoupit na trh práce s tou zkušeností, které jim přinese duální vzdělávání. Ale nemáme čas. Poslední roky Horizontu 2020 musí být odrazovým můstkem k tomu, aby se rozvíjely ty budoucí pracovní místa, pracovní místa budoucnosti. Musíme pracovat už teď, v této chvíli, aby ta digitální sociální propast se ještě neprohloubila, aby se neprohlubovaly rozdíly mezi mladými z jedněch a druhých zemí. Větší konkurenceschopnost musí také přinést větší platy než ty, o kterých se tady hovořilo. Děkuji. Děkuji a teď budeme pokračovat dalším španělským poslancem, pan Sanchez, prosím. Merci, madame le président de la séance. Je vais parler Děkuji, paní předsedkyně, já budu mluvit španělsky. Dobré odpoledne vám všem. Politická strana, kterou zde zastupuji, což je strana Vox, která je součástí parlamentní skupiny EKR, si myslí, že vzdělávání není pouze hospodářskou záležitostí. Vzdělávání má co dočení s důstojností každého z nás a právě proto všichni vůdci a veřejné úřady a autority musí dělat všechno pro to, aby to byl veřejný sektor, který ruku v ruce se soukromým sektorem udělá všechno pro to, aby všichni měli přístup ke vzdělání a mohli také rozvíjet svou osobnost. A v tomto smyslu si myslíme, že je třeba zohledňovat všeobecné vzdělání které musí dostat všichni studenti na úrovni středního školství. To znamená všeobecné vzdělání, které například ve Francii vychází ze společného základu, jehož součástí jsou čtyři pilíře. To znamená, je to něco, co, čím musí projít prostě všichni žijící na území Francie. To znamená, musí studovat oficiální jazyk toho daného státu, včetně tedy kultury tohoto jazyka. Druhou disciplínou musí být disciplína vědeckého charakteru, to znamená v každém případě se zaměřím na matematiku, aby všichni byli schopni prostě eh, řádně počítat a vnímat také věci z vědecké perspektivy. Třetím pilířem musí být studium dalšího jazyka, to znamená opět jazyk jiného státu, včetně tedy kultury státu, ve kterém se tímto jazykem hovoří. A toto všeobecné vzdělávání s těmito základními stavebními kameny přispěje k tomu, aby vlastně se každý člověk mohl intelektuálně rozvíjet a která, které vlastně půjde také trošičku v protisměru toho, té digitální a technologic, toho digitálního a technologického rozvoje kterým prochází naše mladí lidé v posledních 20 letech. Ale když hovořím o všeobecném vzdělávání, tak říkám všeobecné vzdělávání, které musí platit pro všechny. A proč to říkám? Protože to je něco, co je základem důstojného života každého z nás. A musí to být také kompatibilní a jít ruku v ruce s rozvojem dovedností, a vždy samozřejmě v souladu také s technickým rozvojem naší společnosti. Musí to tedy odpovídat také tomu, o čem se hovoříme, hovoří v nové agendě dovedností pro Evropu. To znamená, tyto nové dovednosti vychází v každém případě v první řadě ze soukromého sektoru, a to ať už na území Evropské unie nebo mimo ní. Tyto dovolnosti je třeba rozvíjet vždy s ohledem na to, že chceme zlepšovat odborné vzdělávání. Nemůžeme tady při nemůžeme přijmout to, že tady bude prostě zcela zásadní rozdíl mezi tím, co potřebuje soukromý sektor a mezi počtem absolventů univerzit. To je prostě něco, co se stává zdrojem frustrace. Právě těch, kteří například vystudovali vysokou školu a nemohou se věnovat svému oboru důstojnost člověka nevychází jaksi z potřeby vystudovat eh, vysokou školu. Eh, člověk prostě může žít důstojným životem ve chvíli, kdy může pracovat a na základě svých dovedností být také přiměřeně eh, odměňován. A to bez ohledu na to, zdali má vysokoškolské nebo nemá vysokoškolské vzdělání. Děkuji. Děkuji. A tím vlastně jsme se dostali nakonec se seznamu řečníků a tím také předám slovo panelistům. Myslím si, že zde zaznělo velmi mnoho zajímavých připomínek i otázek z různých koutů Evropské unie. Myslím si, že jedna věc byla vlastně nebo se stále opakovala a to bylo rozhodně, tím byly rozhodně dopady digitalizace na naše vzdělávací systémy. Takže bych poprosila nejdříve pana komisaře Šmita, aby zareagoval na to, co zde zaznělo, anebo aby také trošičku vlastně uzavřel svůj projev v rámci tohoto panelu. Děkuji, paní předsedkyně, máte pravdu. Největší výzvou je digitální výzva protože tato digitální revoluce pravděpodobně změní většinu profesí a bude od každého z nás vyžadovat, abychom investovali do svých znalostí. První věc, kterou bych rád zopakoval, je, že je třeba investovat do znalosti, investovat do celoživotního vzdělávání. A to je pozitivní aspekt. To není nějaké donucení, to je nová šance. A to musíme vyřídit všem, kteří jsou znepokojeni. A myslím si, že právem tedy znepokojeni dopadem této digitální revoluce na zaměstnanost. Nenecháme je samotné. Je tedy nutné, aby všichni zodpovědní činitelé členské státy a taky Evropská unie, ale i soukromý sektor vytvořili nebo zlepšili rámce celoživotního vzdělávání. Digitální revoluce od nás vyžaduje, abychom změnili přístup a také abychom změnili dimenzi, řekl bych. Druhá věc, kterou jsem si tady odsud odnesl a která je problémem. je to, že ti, kteří jsou méně vzděláváni, jsou ti, do kterých nejméně investujeme, ale často jsou to jejich práce, jejich eh, pracovní místa, která jsou nejvíce ohrožena. Takže jde o to najít ty správné metody k tomu, abychom tyto pracovníky, tyto zaměstnance přivedly ke vzdělávání. Je pravda, že mnozí z nich mají možná nepříliš pozitivní vzpomínky na školu. Takže bychom se měli vymyslet nové metody, jak vzdělávat, jak školit, jak dát nové perspektivy těmto lidem, jak jim dát nové příležitosti. To je také v určitém smyslu revoluce, protože je třeba změnit rámec vzdělávání. Třetí oblast. Velmi často nejstarší zaměstnanci a nejstarší pracovníci, no a když říkáme nejstarší, tak to začíná často velmi brzy. Do těch se investuje málo. A vytvořil se zde takový digitální předěl ve společnostech, protože právě ti nejstarší zaměstnanci nestíhají sledovat ty změny, které se váží k jejich profesi. Takže věk by neměl být důvodem k diskriminaci. Když se mluví o celoživotním vzdělávání, tak to musí skutečně znamenat celoživotní v průběhu celého života. A dokonce i po skončení profesního života, protože komise zde zavedla tuto myšlenku aktivního stárnutí. To znamená, že i po ukončení aktivní kariéry bychom měli mít přístup ke vzdělávání. Jsem také velmi citlivý na otázku genderu, která zde byla připomenuta. Dnes konstatujeme, že ženy jsou méně přítomny v nových technologiích. A když se díváme na výsledky dívek a chlapců ve škole, tak eh, dívky mají většinou lepší výsledky i ve vědeckých předmětech. Takže tato bariéra, pokud jde o pracovní místa, musí být odstraněna. Boj za rovnost mužů a žen probíhá také na úrovni té digitální revoluce. Velký podnik, eh, který máme před sebou, spočívá v tom, že v následujících letech, a když říkám v následujících letech, tak tím nemyslím 20-30 let, to myslím těch 5, 6, možná 10 let maximálně. V následujících letech bude nutno rekvalifikovat, přeškolit eh, možná více než polovinu pracujících. To znamená 100 až 130 milionů lidí. Je to obrovský podnik. Je to také velká finanční zátěž. A bylo zde řečeno, že to nedokážeme udělat bez veřejného rozpočtu. Nedokážeme to udělat bez investic. A říkám investice. Investovat do znalosti, investovat do dovedností, to je investice stejná jako investice do strojů, do robotů a do počítačů. Takže bude třeba změnit náhled také v tom, jak se v podnicích přistupuje k těmto investicím, také pokud jde o možnost odečítávání těchto nákladů, anebo o účty společnosti a o zdaňování. Za několik týdnů spustíme novou agendu pro dovednosti. To je první etapa. A samozřejmě tato agenda se musí přizpůsobit různým zkušenostem, různým kulturám, pokrokům či spožděním, která existují v jednotlivých zemích a musí se přizpůsobit různým požadavkům. Když hovoříme především o umělé inteligenci, která změní život podniku, která změní výrobní způsoby v takových odvětvích, jako je zdravotnictví, lékařské profese, to vše už probíhá. Takže to znamená, že se musíme dnes připravit na tyto změny a musíme se na ně připravit s důvěrou. Ne s tím, že budeme lidi děsit. Musíme jim naopak eh, dát důvěru, vyvolat v nich důvěru, protože hodně profesí se mění, ale bude to tedy pro dobro věci. Bude tam méně opakovacích eh, eh, úkonů. Nechme stroje, aby opakovali, dělali repetitivní práci a lidem ponechme kreativitu, empatii, společnou práci, práci v týmu. Je to tedy velký podnik pro Evropu, je to také naše budoucnost, o kterou tady jde. Jak jsem říkal dnes, jsme přijali důležitou strategii, a sice strategii digitální strategii a na základě této strategie se Evropa, si Evropa najde svou pozici v porovnání s našimi velkými konkurenty, Spojené státy, Čína a tak dále investovat do mužů a žen, do dětí. Včera jsme měli debatu o záruce pro děti. To vše probíhá, to vše se zohledňuje a já doufám, že tuto bitvu dokážeme vyhrát a že Evropu, která je dnes velkou ekonomickou velmocí, můžeme transformovat a bude takováto i do budoucna. Thank you very much, Mr. Děkuji vám, pane komisaři. Děkuji vám eh, za vaše pozitivní a pozbuzující slova. A nyní dám slovo paní Kilonen. Během vašeho úvodu jste řekla, že se musíme poučit od sebe a my jsme se tady vyslechli různá vystoupení z různých koutů Evropy a proto eh, bych vás chtěla požádat, abyste řekla, co jste se naučila z této diskuze. Prosím. Děkuji, paní předsedající. Já myslím, že jsem se něco naučila. A to je dobrá věc pro politika. Když se dívám na digitální dobu, tak já si vždy říkám, kdo dělá ty změny. Někdy mám takový pocit, že eh, člověk už není nadále součástí této věci, že to spíše vypadá na to, že to přichází od někud z vesmíru. Někde tam eh, z nějakého záhadného místa, ale my jsme ti, kteří děláme tyto změny, my jsme ti, kteří rozhodujeme, my jsme těmi, kteří se rozhodli, že chceme si zjednodušit těžkou práci, anebo jsme to my, kdo chce nahradit člověka, zaměstnance, pracovníky? Ne, to si nemyslím. Ale jaká je, jaká je ta, to mentální nastavení, jak se díváme na digitální dobu jako součást každodenního života. Je to dobré či špatné? Já si myslím, že je jednodušší kontrolovat eh, digitální otázky, než třeba mít pod kontrolou změnu klimatu. Můžeme změnit věci, můžeme změnit naše chování, můžeme zakročit, můžeme něco ovlivnit, ale pokud je o přírodu či planetu, tak tam e, je mnohem více e, větších e, problémů než kontrola. Tedy ta digitalizace, nové dovednosti pro lidi. A nad čím přemýšlím, je to, že doufám a přeji si, že e, i naše spotřeba se mění. Nepotřebujeme tolik zboží. Lidé chtějí mít e, více zážitků, chtějí něco jiného od života. A to si myslím, že je také výzva, ale příležitost e, pro sektor služeb. Když si lidé myslí, že už nebudou mít práci, tak já si myslím, že odvětví služeb eh, přijde eh, s něčím novým, zaplní to v budoucnosti, dojde tam ke skoku, ale zatím jsme si to neuvědomili, protože si pořád myslíme, že eh, více zboží z nás udělá lepší lidi. A možná za rok nebo během příštích let už budeme uvažovat jinak nepotřebujeme všechno to zboží. Eh, nemusíme stále více spotřebovávat. Potřebujeme něco jiného, abychom to nahradili v našich životech. Vyslechla jsem si eh, velmi zajímavé příspěvky ohledně schopnosti se učit. Eh, jaké schopnosti mají lidé? Můžete poskytnout eh, eh, vzdělání lidem, aniž byste se jich ptali, co potřebují, eh, co jsou schopni udělat, co jsou schopni se naučit. Musíme se tedy soustředit na lidskou bytost a musíme mít ty kurzy, které budou více šité na míru a zeptat se lidí, co jsou schopni dělat a co potřebují. Stárnutí, to je velký problém v Evropě. My jsme nejvíce stárnoucí populace, nerodí se děti, jak eh, zde už eh, padlo, eh, za mm, zapomínáme na rodinný život a chceme ještě vůbec rodiny a děti, potřebujeme jim mít flexibilní systém, abychom měli něco jiného, nejenom práci. A chtěla bych své vystoupení ukončit tím, že bych řekla, že musíme eh, dát naději těm, kteří ztratili naději, kteří nemají dovednosti a musíme eh, stavět na důvěře místo na nedůvěře. A to si myslím, že je důležitá práce pro nás, pro všechny. A děkuji, byla to velmi zajímavá diskuze. Thank you very much and now we... Děkuji, děkuji. A teď se ze severu vydáme na jih. Zaznělo zde mnoho příspěvků z jižní Evropy, mnoho příspěvků z Chorvatska, takže to vypadá, že toto téma je velmi aktuální. V Chorvatsku je to také asi priorita pro předsednictví, takže já bych teď předala slovo panu Babičovi, který bude také reagovat na to, co zaznělo posavat. Prosím. Děkuji, děkuji vám, paní předsedkyně Charanzová. Ano, ano, já sdílím tento názor, říkal jsem to už i na úvod. Bylo velmi zajímavé naslouchat kolegům, kteří zde hovořili. V každém případě si všichni uvědomujeme, jak velmi dynamický je pracovní trh v Evropské unii. A samozřejmě, že z toho můžeme vyvodit určité závěry. Vy jste zmínila jich Evropy. Na jihu Evropy vidíme, že mnoho lidí vlastně opouští své země proto, aby hledali nové příležitosti v jiných zemích Evropské unie, což má velký dopad na nás, na všechny. Pan Starovič ze Slovenska říkal, že trh nemůže vyřešit naše problémy a 65 absolventů, budoucích absolventů, to znamená, hovoříme o těch dětech dnes, tak bude vlastně zaměstnáno v profesích, které dnes ještě vůbec neexistují. Kolegyně z Kypru řekla, že minimální mzda je dvousečnou zbraní. A také zde zaznělo, že pokud tedy důchodci budou se muset opět začlenit do pracovního trhu, tak je třeba zajistit, aby to fungovalo. My například hovoříme vždy o lidech z konkrétního odvětví, kteří díky svým dovednostem mohou být velkou pomocí pracovnímu trhu mohou tedy se zaměřit na pomoc novým pracovníkům, ne na to, aby je nahradili. Ano, hovořili jsme tady také o starověkém Řecku, o tom, že něco podobného už vlastně fungovalo i tam. Pokud si dobře vzpomínáte, tak pan komisař hovořil o kvalifikacích a vlastně přeškolování zcela základní a zásadní věci, protože pracovní trh je dynamický a ne statický. To znamená, že samozřejmě změny jsou jeho nedílnou součástí, to znamená proškolování, přeškolování, dodatečné odborné vzdělávání. To vše je samozřejmě velmi důležité. A stejně jak také řekla naše německá kolegyně, jsou určité věci, které lze aplikovat ve všech členských zemích a jsou věci, které nemůžete provádět ve všech členských zemích. E, právě proto v Evropském parlamentu si myslíme, že jsme na tom správném místě, kde se můžeme seznámit se situací ve všech členských zemích. A co se týče záruky pro mladé, která má pomoci mladým lidem, ale uvědomme si, že kromě těch mladých lidí existují také ti, kteří už nejsou tak mladí a také jim musíme zaručit ta stejná práva. A to je něco, co už ve své době řekla také paní Ursula von der Leyen a řekl to také pan komisař Schmidt. Pro mě to byla velmi zajímavá rozprava a možná, že bych řekl ještě jednu věc eh, v souvislosti s tím, co řekl pan komisař. To, co uděláme na úrovni evropské musí být transponováno na úrovni národní a stejně tak to, o čem se bude rozhovat na úrovni národní, musí mít nějaký dopad také na to, co se děje tady. Musíme si prostě uvědomit, že obyvatelstvo stárne a i z toho důvodu vlastně můžu, můžeme říci, že komise musí i ve spolupráci s komisařskou s komisářskou pro demografii udělat všechno pro to, abychom udrželi situaci pod kontrolou. Děkuji. Děkuji za vaše závěrečné poznámky. A teď ještě nakonec paní Miller z Německa. Takže uvidíme, zdali se vám podaří najít správnou rovnováhu mezi těmi příspěvky, které jste slyšela. Děkuji. Děkuji také za velmi zajímavou rozpravu i v takovou pozdní odpolední hodinu. Já mám takový dojem, že se všichni shodneme na tom, že odborné vzdělávání, další vzdělávání je důležitější než kdy jindy. Je to rozhodující faktor, který rozhodne o tom, zda Evropa bude moci být do budoucna konkurenceschopná či ne. Všechno to opravdu hodně závisí na tom, zda zajistíme opravdu to, že celoživotní vzdělávání bude zakořeněno u nás ve všech. Hovoříme o tom, zda jde o úkol trhu nebo státu u normálního vzdělávání, u toho primárního vzdělávání jsme si řekli všichni stejnou věc. Vzdělání je právem. Všechny děti mají právo na vzdělání, proto hovoříme také o povinné školní docházce. U odborného vzdělávání už nehovoříme o právu. To znamená, ta otázka, kterou si musíme postavit, je, zdali tedy, nebo jakým způsobem budeme přistupovat eh, ke vzdělání jako právu. Celoživotní vzdělávání nemělo by se také stát právem pro nás, pro všechny, protože to by znamenalo také povinnost vybudovat odpovídající infrastrukturu, protože to by znamenalo také přizpůsobit samozřejmě také pracovní právo a souhlasíme se svou kyperskou kolegyní, protože pro spoustu lidí je neuvěřitelně hrůzostrašná představa ten fakt, že by museli neustále měnit zaměstnání vzdělání. Samozřejmě může to být eh, zároveň šancí a příležitosti, ale vždy musí existovat ta možnost se přizpůsobit a to nemůžeme nechat ponechat, to nemůžeme ponechat pouze v rukou eh, trhu. Musí to být i povinností nás a států Evropské unie. A kolegyně z Estonska bohužel tady není, ale ona zcela jasně řekla, ano, musíme se opravdu obrátit na všechny, protože hovoříme právě o pracovních místech těchto lidí, která, které mohou tedy zmizet do budoucna. A i v souvislosti s tím, co říkali naši španělští kolegové, ano, výuka jazyka, vědy, eh, počítačový jazyk, a co tady ale chybí? Ještě je otázka například kreativity, to znamená kritické myšlení, zamýšlet se kriticky nad věcmi. I to jsou zcela zásadní předpoklady pro to, abychom ustáli a přežili eh, v tomto digitálním světě a zaznělo to tu. Otázka, jakým způsobem budeme schopni rozluštit falešné zprávy, přesně to je součástí celoživotního vzdělávání. Jsme schopni vůbec vnímat kriticky eh, ten globální svět eh, a i společnost, která nás obklopuje. To znamená, nejde pouze o otázku hospodářství, ekonomiky, jde o otázku společnosti a společného soužití v rámci jedné společnosti. Přesně o to jde. A to bude rozhodující faktor pro to, jestli Evropská unie přežije či ne. Thank you very much. Děkuji vám. Omlouvám se. Máme vystoupení na poslední chvíli. Je to institucionální otázka. Výbor regionů, pan Karačony, který je eh, zpravodajem pro eh, sociální politiku, vystoupí na jednu minutu. Pan eh, Karačony. Děkuji E, za slovo, vážená spolupředsedkyně, vážený pane komisaři, vážení poslanci. Jsem z Evropského výboru regionu, což je Evropské schromáždění místních zástupců. Výbor e, regionů se soustředí na aktualizaci agent e, dovedností, kdy se má řešit otázka spravedlivé transformace Otázka agendy dovedností, to je zcela zásadní pro další rozvoj Evropy. Tato aktualizace se musí udělat s ohledem na eh, místní podmínky a pokud jde o dostupné zdroje. Investice do lidského kapitálu musí být vnímána jako sociální investice a musí se také eh, zahrnout informační eh, aktivity pro znevýhodněné osoby a e, to jsou věci, které se týkají e, vzdělávání odborné přípravy, která není z vlastní iniciativy. Musíme mít e, partnerství mezi národními, regionálními a místními subjekty s aktéři občanské společnosti, podniky a musí se zohlednit otázka neformálního a formálního vzdělávání. A uvedu jeden příklad z místní úrovně. Eh, program We Learn Again a je to z eh, maďarské komunity Desadob. Více než 100 eh, Romů dostalo potom práci ve veřejném sektoru na plný úvazek, týkalo se to údržby a rekultivace zahrad. A program eh, měl eh, velký eh, vliv na podmínky zaměstnávání. Navíc účastníci dostali certifikát a vedlo to ke zvýšení sebevědomí. A také to vedlo k malým podnikatelským iniciativám a vedlo to také ke zvýšení kvalifikace této subskupiny. Zaměstnanců zepšla se také finanční situace rodinných Eh, eh, rodin účastníků. Takže se jednalo o velmi malý projekt, ale byla to iniciativa, kde všichni získali. Proto je důležité, aby existovala spolupráce na místní a regionální úrovni, pokud jde o otázku eh, provádění zvyšování dovedností a má to také vliv na zlepšení inovací a souvisí to také s podporou Úřadu, co je důležité, odliv mozku. E, iniciativa, která byla přijata minulý týden, e, hovořili jsme o otázce udržitelnosti evropského projektu. Proto výbor regionů navrhuje mechanismus na evropské úrovni s cílem koordinovat opatření ohledně odlivu mozků a musíme to vše řešit na místní, regionální a národní úrovni. Já jsem zpravodajem pro stanovisko výboru regionů pro demografické změny, což je eh, jedna z eh, největších výzev, která řeší obce a města. A eh, součástí této velké výzvy je právě aspekt zvyšování dovedností a rekvalifikace. Děkuji vám. A tímto tedy končíme skutečně eh, naší rozpravu. Chci vám poděkovat všem za vaši účast, ale ještě než eh, úplně skončíme, tak bych vám chtěla eh, poděkovat jménem nás všech, mému spolupředsedovi, panu Marasovi a máte slovo. Děkuji vám. Já bych vám chtěl rovněž poděkovat a Evropskému eh, parlamentu za to, že uspořádal tento parlamentní týden. Je mi velkou ctí být součástí a moci spolu organizovat eh, toto zasedání a za chvíli eh, přejdu na chorvačtinu a chtěl bych shrnout několik otázek, které jsou pro mě velmi důležité. Chtěl bych vám všem poděkovat za váš eh, příspěvek, především našim hostům. Myslím si, že jejich vystoupení byla velmi důležitá. Velmi mě těší rovněž, že Evropská komise uznává, že toto téma, kterým se zabýváme, je priorita a priorita pro blízkou budoucnost. Členské státy možná nemají podobné priority, eh, pokud jde o aktuální situaci na jejich pracovním trhu či co se týče jejich vzdělávacího systému. Ale konec konců jsme všichni součástí EU a zde stavíme na zítřku a proto eh, musíme uvažovat o národním systému v rámci evropského rámce. Musíme investovat do mladých, musíme investovat do budoucnosti a to musí být prioritou. V této souvislosti bych chtěl zmínit, že eh, pokud eh, bych měl vyvodit nějaký závěr z dneška a co bych chtěl poradit komisi, je, aby začala rychle pracovat. Musíme rychleji dospět k řešením, rychleji než do posud. Například nezaměstnanost mladých. Už před několika lety jsme skonstatovali, že je to velký problém. Evropská komise navrhla plán, který byl podle mého názoru pozitivní a přinesl plody v celé EU. Myslím si, že musíme s těmito opatřeními pokračovat i v budoucnosti. Když hovoříme o vzdělávání a o dovednostech a o pracovním trhu, tak jsme skonstatovali, že bohužel občané ve většině členských států nejsou eh, školeni po tom, co nastoupí do práce. Pouze 10 zaměstnanců eh, má nějaké roční školení čtyři dny v roce, díky čemuž získají nové znalosti či si je zaktualizují. Některé země to dělají lépe, některé hůře, to je pravda, ale celkově je to 10% v EU a to si myslím, že je nedostačující. Další věc, která musí být prioritou pro komisi, je situace těch eh, méně proškolených osob. To jest, kaž, jeden z 25, který je málo kvalifikovaný, tak se zúčastní nějakého vzdělávání během svého pracovního života. Já si myslím, že komise to bude mít na zřeteli a že zohlední i kritické problémy, kterým čelíme, které by se slajstě mohly vyřešit rychle pomocí konkrétních programů. A závěrem Vzdělávání pro všechny a dovednosti pro všechny to bude důležitým faktorem na pracovním trhu v budoucnosti a rovněž to bude důležité pro růst naší ekonomiky. A nejenom pro ekonomiku, ale i pro společnost, která chce dát šanci všem, která chce umožnit, aby naši občané se mohli vzdělávat během celé své kariéry, aby tak přispěli společnosti. Proto je velmi důležité mít takovéto debaty. A proto jsem přesvědčen, že se nesetkáváme Eh, naposledy a jsem přesvědčen, že budeme mít eh, další diskuse v budoucnosti, kde eh, budeme moci si vyměnit zkušenosti s různými trendy, jak se situace vyvíjí a že navzájem si napomůžeme, pokud jde o modernější a kvalitnější pracovní trh. A to samozřejmě bude ve prospěch všech členských států a občanů v EU. Well, this is it. <laughs> Děkuji vám. Užijte si zbytek dne a šťastnou cestu domů.